Ráda bych zahájila zasedání. Připomínám, že jsme změnili pořad jednání a první bod na pořadu jednání je stanovisko eh, Kazimíře Zjazovského o zprávě o subsidiaritě a proporcionalitě. Je tu eh, nejprve prezentace, tedy eh, tu prezentace, pak eh, diskuze mezi stínovými zpravodaj, to už se konalo. A teď pak lhuta pro pozměňovací návrhy. Teď budeme zvažovat pozměňovací návrhy. Takže dávám slovo panu zpravodaji, aby se toho ujal. Pani przewodnicząca. Mm. Paní předsedkyně, milí kolegové, chci vám nejdříve srdečně poděkovat za eh, kvalit- vyhodnocení toho návrhu stanoviska a rovněž za vaše připomínky, za pozměňovací návrhy. Já svůj úkol považuji za nějaký konkrétní příspěvek do eh, těch úvah o zprávě. Máme 34 pozměňovacích návrhů a děkuji všem za iniciativu a za zájem který se takto projevil. Za zájem o prosazování principu subsidiarity a to, jak k tomu přistupují. Já jsem se pokusil to nějak eh, rozdělit do skupin, zpřehlednit to, abychom si dokázali udělat lepší obrázek o tom, co obsahově vypovídají a abychom byli schopni zvolit optimální přístup k další práci. Tedy ty skupiny, do nich jsem se je snažil rozšenit, jsou za prvé pozměňující návrhy, které přicházejí s návrhem zcela nových ustanovení. I když se to stále ještě pohybuje v rámci těch stávajících eh, smluvních řešení a rovněž to respektuje tu původní text eh, to stanoviska. Například paní Breso, to je číslo 6, která hovoří o aktivnější úloze výboru regionu a eh, regionálních parlamentů a i našeho výboru v oblasti uplatňování a prosazování této zásady. Já vám přímo řeknu, že to považuji za přijatelné začlenit takovéto pozměňující návrhy do stanoviska. To mi připadá chválihodné. Pak máme druhý typ pozměňujících návrhů, ty se snaží konkretizovat. To jako příklad tady dám pana poslance Rangela, číslo 12 nebo pana Predu číslo 13. Tady se jedná o pozměňující návrhy, které se snaží precizovat například kontrolní mechanismy, dodržování principu subsidiarity. A i zde mi připadá, že aniž bychom nějakým způsobem porušili či eh, zasáhli do kontinuity toho stanoviska, je bude možné zapracovat do definitivní verze textu. A nyní třetí typ poznacích návrhu. A tady mám trochu problém, protože oni si často protiřečí. Nikoli pouze e, jdou proti tomu stanovisku, které já předkládám, ale jsou i vnitřně rozporuplné. Vysvětlím to. Jedná se o poznající návrhy, které na jedné straně projevují či vyjadřují takový určitý pesimismus, co se týče schopnosti národních parlamentů dodržovat princip subsidiarity. Tady uvedu jako příklad pozměňující návrh číslo 3 eh, pana poslance Korbeta, který poukazuje na to, že ta žlutá a oranžová karta je používaná pouze minzivě jako postup, ale na druhé straně zde máme celé široké spektrum pozměcích návrhů, no i to stanovisko v té původní verzi, které se naopak snaží vybízet Národní parlamentu, aby byli právě v této oblasti aktivnější. Jsou tady rovněž určité rozpory či kontroverze týkající se lhůt. Lhůt do kterých má Národní parlament možnost eh, zasat svůj názor. Já tady navrhuji, a mnozí se zdá mě podporují v tom, prodloužit lhůtu, kterou bude mít Národní eh, parlament dispozici, aby byla delší než 8 týdnů. Aby ten Národní parlament mohl poslat něco později a všiml jsem si, že mnozí kolegové se to snaží dokonce i posílit, tuto myšlenku. Na druhé straně zde máme pozměňující návrhy, které jasně prohlašuji, že ta osmitýdenní lhůta, která v současné době platí, je dostačující. A pak ta třetí kontroverze, kterou zde chci uvést. V návrhu textu je um, ustanovení, které se snaží vybízet eh, k Evropské občanské iniciativě, k tomu, aby to bylo lépe propagováno a naopak máme pozměňující návrhy, které se snaží celou záležitost zmiňující ty občanské iniciativy vyškrtnout. Tedy, když to shrnu, máme určité nové pozměňující návrhy, které jednak zapadají obsahově do e, toho původního návrhu textu a máme i pozměňující návrhy, které jej dále konkretizují. A u těchto dvou typů pozměňujících návrhu Tady vidím takový, takovou pragmatickou cestu, jak se to vše dá zvládnout a jsem ochoten přijít s kompromisními řešeními. Pak máme ten třetí typ eh, těch rozporuplných pozměňovacích návrhů, případně těch, které jdou proti smyslu textu. To se bude muset řešit hlasováním. A já zde doporučím zcela jasně posílit úlohu národních parlamentů, přijít s návrhem prodloužit osmidenní lhůtu, kdy se mohou ozvat a e, apelovat na posílení evropských občanských iniciativ. A pak máme ještě další kategorii. O níž e, se musíme bavit, i když ty předchozí rovněž, ale tady. Konkrétně návrhy úplně nových řešení, ať už těch, které zapadají do smluv, anebo i E, jdou mimo rámec. Například paní Beso navrhuje zelenou kartu, což by byla konkrétně iniciativa Národního parlamentu. Ono, pan Leinen rovněž hovoří v tom též duchu ve smyslu vybízení národních parlamentů k iniciativám já bych si rád vyslechl zdůvodnění takového typu pozměňovacího návrhu, protože zde mám podezření, že ono toto by spíše tématicky spadalo do zprávy ať už pana Broka nebo pana Verhofstata, čili je to trochu jiná oblast, o níž se zajíbíváme. O níž se zajímáme. A pak máme pozměňovací návrh 25. To je ze strany skupiny ALDE a ti nabízejí něco, co určitě by sebou neslo eh, ať už změnu smluv, případně změnu přílo ke smluvám. Totiž, aby i Evropský parlament měl v rukou ať už žlutou nebo červenou kartu. A mohl bych tímto nástrojem například blokovat eh, iniciativy, které eh, nejsou v souladu s komunitárními zákony, no to už by byla opravdu velice radikální změna interinstitucionální spolupráce a spolupráce s národními parlamenty a to rozhodně už spadá do oblasti eh, zprávy pana Verhofstadta. nikoli mé. Já chci všem připomenout, že my se tady v této zprávě zabýváme hodnocením subsidiarity v Evropské unii za období 2012 a 2013. Je to spíše tedy bilancování. A navrhuji, aby takovéto ofenzívní myšlenky byly zapracovány do zpráv jiných kolegů. I když celkově mohu říci, že jsem ochoten zapracovat do kompromisních pozměňovacích návrhů i návrhy ty, které nejsou kontroverzní, ale vše se bude muset řešit asi hlasováním tam, kde je to trochu kontroverznější. To je vše z mé strany. Děkuji. Děkuji. Nyní za EPP Kristian Preda, s tím Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také panu Jazdovskému za jim odvedenou práci bohužel jsme neměli příležitost eh, přímo spolu hovořit až do dnes. A proto mi dovolte stručně vysvětlit, co stojí za pozměňovacími návrhy, které jsem předložil. Začnu tím, že považuji za důležité připomenout, že přeskoumání e, eh, principů subsidiarity a proporcionality – zatím eh, stojí nejen eh, národní parlamenty, ale také evropské instituce. Čili neměli bychom se soustředit pouze na eh, samozřejmě důležitou práci národních parlamentů při ověřování. Protože i Unie, a to jak komise, parlament a další instituce se na tom podílí. A to je právě to, co stojí za pozměňovacím návrhem 1, 5 a 13. To znamená, tato bdělost, toto dohlížení nad principy musí být funkční i ze strany evropských institucí. Pokud jde o příspěvek eh, národních parlamentů, Považujete za důležité zdůraznit, že v roce 2012 a 2013 ta eh, procedura žluté karty byla aktivována a to znamená, že platná pravidla umožňují, aby se národní parlamenty zapojovaly do rozhodovacího procesu a dokonce, že, se, že si to přejí čili že dochází ke konkrétnímu používání eh, této koncepce. Už k tomu došlo. Není to zdaleka jenom nějaký eh, procesní formální odkaz. A teď pokud eh, jde o tu lhutu, tak já bych se neklonil k jejímu prodloužení. Parlamenty musí mít čas se seznámit s tou procedurou předtím, než budou uh, hodnotit stávající fungování. Což by samozřejmě z jakákoliv změna by znamenala i změnu smluv. Takže v 15. se snažím spíš přimět k určitému zamyšlení nad tímto tématem, spíš než k mm, okamžité změně. Možná by bylo dobré počkat na to, až získáme určité e, zkušenosti a nepostupovat ne ukvapeně. Možná, že si pak za chvíli uvědomíme, že je potřeba ještě měnit další věci, takže e, ne, ne, neberme to příliš kvapem. Konec konců je to e, pravidlo poměrně nedávné. A pokud je o spolupráci s národními parlamenty, tak eh, tu považuji za zásadní k tomu, abychom mohli využívat eh, stávající kontrol. To znamená, musí docházet i k výměně eh, a koordinaci mezi národními parlamenty. I to může být určitou formou přeskoumávání proporcionality. Vzhledem k tomu, že existují nadále velké rozdíly v přístupu k hodnocení. Neexistuje žádný úplný, úplná názorová jednota. při přeskoumávání různých postupů. Takže tolik dodržování těchto zásad subsidiarity proporcionality. Pokud jde o ta hodnotící kritéria, tak e, do těch samozřejmě mají co říct evropské instituce, které usilují o to, aby samotné národní parlamenty byly e, účastny toho celého procesu. A interakce by měla fungovat lépe, měla by být lépe hodnocena. A nemyslím si, že bychom teď měli tak trochu arrogantně poučovat někoho. Ale spíše to brát tak, že je to určitá spolupráce při dodržování pravidel subsidiarity. Někteří kolegové tady chtěli vyškrtnout občanskou iniciativu, protože říkají, že to tady nemá co dělat. Pan Ujazdovský již toto zmínil sám. Děkuji vám tímto za pozornost. Děkuji, Kristine. A za liberály Charles Gerens? Ne, ne, není to on? Sí, presidenta, muchísimas gracias. Bueno, nosotros consideramos... Ano, děkuji. My se domníváme, že je důležité, abychom se zamysleli nad touto záležitostí, protože musíme zavést citlivou rovnováhu mezi suverénním výkonem pravomocí a otázkou národních aktérů a to se nám asi nepodaří vyřešit teď na místě. Proto je potřeba si to počli, pečlivě rozmyslet. Tento výbor postupuje obezřetně a je ochoten se zabývat touto záležitostí dále, protože eh, to, co zde uděláme, může mít různé dopady i na práci dalších výborů a na veškerý výkon pravomocí, které sdílíme jako Evropané. My se domníváme, že eh, návrh 25 je velmi důležitý a že má smysl z hlediska národních parlamentů i Evropského parlamentu. A to vidíme jak z politického, tak technického hlediska. A teď ta otázka osmi týdnů. Podle nás to také není potřeba prodlužovat, i když je potřeba eh, si uvědomit, že národní parlamenty teprve postupně začínají tohoto nástroje využívat. Je to docela nová věc a změna by ovlivnila celou smlouvu. Takže postupujme obezřetně. Jde o delikátní rovnováhu mezi naší ochotou eh, nás jako zástupců všech Evropanů a eh, jde o naší spolupráci s národními parlamenty. Veškerá naše práce by měla zabránit jakékoliv institucionální krizi v Evropě, takže je to opravdu důležitá věc. Děkuji, George Chaplin. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu Ujazdovskému za jeho práci. Napadlo mě několik věcí při čtení i při sledování této debaty. Domnívám se, že lhůta osmi týdnů na vytvoření laterálních vztahů mezi národními a parlamenty a naším parlamentem eh, není možná dostatečná. Myslím, že bude trvat déle, než se toto rozjede a ta věc není až zas tak nová a skutečnost, že národní parlamenty nepřišly s až tak mnohými iniciativy, iniciativami, nám prozrazuje, že bychom se tím opravdu měli zabývat více. A my se tady vlastně díváme na takové, takovou celoevropskou politickou arénu. My jsme tady na evropské úrovni, pak jsou národní parlamenty a samozřejmě místní a regionální. Parlamenty jsou také důležité eh, a pak jsou tu občané a mezi všemi probíhá interakce. A já i z osobních důvodů bych rád viděl pokus o zapojení občanů do této zprávy. Do té míry, kdy občané jsou a musí být součástí této evropské arény, je legitimní eh, je tam zapojit. I když eh, třeba jen poznámkou, že zde také hrají roli občané. Já s tím problém nemám pravidelné konzultace, různé typy takových konzultací, to všechno přispěje k dobrému. A jeden bod, eh, jímž se zabývají eh, různé pozměňovací návrhy, který mě se moc nezamlouvá, to je ta myšlenka zelené karty. Myslím, že to trošku mate různé úrovně politických kroků, vertikální a vodorovné, takže nevím, jestli to je příliš užitečný návrh. A konečně se ptám, jestli opravdu chceme schválit každý návrh, který bude vyžadovat změnu zakládací smlouvy. Možná, že by tato otázka měla být ponechána ještě na úvahu jiným debatám. Máme tady pra, eh, návrh Verhostata, někteří lidé předem vylučují jakékoliv změny smluv. Eh, já nemám křišťálovou kouli, abych viděl do budoucna, někteří to totiž zase schvalují, ale jak já chápu zelenou kartu, tak ta by si určitě vynutila změnu smluv a myslím proto, že to není příliš dobrý návrh. Děkuji za vaši práci, to je vše, co chci říci. Děkuji, Georgi. A nyní Richard Korbek. I já bych rád poděkoval zpravodaji za jeho práci několik slov. Za prvé také k té osmitýdenní lhůtě. I já jsem toho názoru, že to není, že toto není správná doba, kdybychom měli navrhovat změnu smluv pouze kvůli tomuto jedinému bodu. Ale navrhl jsem v mém návrhu 17 alternativu, podle nějž by tato lhůta by se mohla interpretovat pružně. Proto existují precedenty v rámci lhůt, které používá náš parlament při druhém čtení eh, řádného legislativního postupu. A máme dohodnuta různá aranžma s komisí, ku příkladu že oni odstartují tu lhůtu oficiálním předáním, třeba před, těsně před letními prázdninami nebo vánočními prázdninami. Myslím, že i takové postupy by měly být umožněny v rámci této lhůty bez změny smluv. A tato eh, Pružnost navíc by mohla vlastně se použít ještě před oficiálním předáním dokumentu, tak aby národní parlamenty opravdu měly dost času se připravit. Tím bychom také mohli pomoci národním parlamentu bez toho, aby muselo dojít k revizi smlouvy. Za druhé, souhlasím s předřečníky, že eh, ta, ta záležitost o EC i e by neměla v této zprávě být, právě tak, jak jste vy odkazoval na zprávu Verhodstata. Myslím, že e, Evropská iniciativa občanů by měla být spíš předmětem zprávy kolegy Šepflina, jestli s tím budete souhlasit. Za třetí. Subsidiarita v praxi žádný velký problém nepředstavuje ta žlutá karta byla za šest let použita asi dvakrát a k oranžové kartě eh, jsme nepřistoupili nikdy. Proto existují dobré důvody. Instituce si dávají pozor a většina nových návrhů se zabývají spíše novelizací stávající legislativy, než že by přinášely něco úplně nového. Ale národní parlamenty mají zájem o ty návrhy, spíš ale z hlediska obsahu než otázek subsidiarity. Proto také jsem podal několik návrhů, které se toho týkají, kde pravím, že nechceme, aby Evrop... národní parlamenty se omezovaly pouze na kontrolu subsidiarity. A chci říci, že je potřeba si uvědomit, že národní parlamenty by měly si vzít slovo i k, i k obsahu evropské legislativy, tak jak vlastně to chtěl Barroso, který vyzýval členské státy, aby se obsahově vyjadřovali k návrhům komise. Aby národní parlamenty mohly eh, ovlivňovat legislativu, na to mají dobrý nástroj, když posílají svého příslušného ministra do, na radu. A kdyby udělalo více Eh, více eh, zemí to, co dělají skandinávské země, které eh, vlastně dají pravomoc zrovna tomu ministrovi, který náhodou jede do Bruselu, aby se aby se vlastně zabývali konkrétním tématem té které rady. Tím způsobem by národní parlamenty také se mohly více a intenzivněji podílet na evropské legislativě a mohli by posílit svoji svůj vliv. A potom ještě jsem chtěl říct, že jsem tam měl několik eh, tady tiskových chyb, ale to řeknu sekretariátu. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Ano. Děkuji. I já bych rád poděkoval zpravodaji. Já v zásadě se zprávou souhlasím také se domnívám, že osmi týdenní lhůta nestačí. Po přečtení všech pozměňovacích návrhů jsem si skoro přál, eh, abych býval nepodal také návrhy na korekci problémů, jako je kontrola subsidiarity pomocí snížení Prahu protože to by samozřejmě si vyžádalo změnu smlouvy a myslím, že by to bylo ještě důležitější, co se týče stimulování parlamentů k tomu, aby prováděli skutečně tu kontrolu subsidiarity. Některé parlamenty totiž to dělají a některé do takové míry se tím vůbec nezabývají a kde by bylo snazší žlutou kartu vystavit, národní parlamenty by toho jistě využívaly. Možná, že bychom tím ovšem šli až nad rámec toho současného tématu, což je zpráva za rok 2012 a 2013, ale k tomu se jistě ještě vrátíme. Mně se Eh, mně se líbil návrh eh, kolegy na flexibilní interpretaci eh, lhůty osmi týdnů, kdy bychom bez změny smluv mohli tu lhůtu měnit. To je zajímavá myšlenka. Pak jsou tady dva kontroverzní návrhy ze strany zelených. Doufám, že se, dostan, že se nedostanou do finálního textu. A potom ještě je tady změna 25 o tedy obrácených červených a žlutých eh, kartách, které by zase naopak Evropský parlament měl mít možnost ukázat národním parlamentům. To je novátorská a zajímavá myšlenka. Kladu si otázku, jestli autoři takového návrhu se zamysleli nad tím, kolik lidí a nákladů by toto stálo aby taková věc se odvedla pořádně. Děkuji. Děkuji Ramon Hauregi. Já si dovolím krátce seznámit kolegy s mou představou. Za poslední dva roky Shromažďoval v této záležitosti zkušenosti i španělský parlament. Měli jsme smíšený výbor obou komor španělského parlamentu a každý týden jsme probírali a zkoumali zákonné záměry, případně návrhy zákonných textů, které se týkaly evropské problematiky. Ono je to otázka um, toho, jak se to zabuduje do fungování toho parlamentu. Nepotřebujeme nutně víc času, nepotřebujeme nutně vždy tam klást podmínku, že téma musí být nutně subsidiarita. Ono subsidiarita je víceméně automaticky zakotvena v Lisabonské smlouvě a jako už Richard Corbett řekl, uh, praktické problémy s ní bývají sotva kdy. Komise už je velice obezřetná, ona přesně ví, eh, kam nesmí šlápnout a že nesmí šlápnout vedle. Tedy spíše je to otázka organizace práce a místo předseda komise Timmermans přece sám podtrhuje, že potřebujeme vždy mít nějakou vizi, nějakou představu eh, té zákonné iniciativy. A zároveň všechny ujišťuje o tom, že do subsidiarity zasahovat nechce, nechce ji porušovat. Tedy já nesdílím kolegy, které, kteří jsou nervózní, kteří mají pocit, že tady musí ostřížím zrakem sledovat vše krok po kroku. Já to nevidím jako nebezpečí. A to hovořím ze skutečnosti. A my zároveň jasnou představu máme a rovněž moje politická skupina ji má a zapadá velice dobře do toho, co v pozměňujících návrzích popsal Richard Corbett. Ta subsidiarita eh, tu není třeba eh, nějak hájit. Tady se snažíme mm, už eh, znovu objevovat Ameriku. Ono už to, ano, funguje, a možná, že ještě to či ono se musí zažít, ale potřebujeme delší období? No vlastně ne. My někdy přece máme i veliké regiony, které se musí um, zabývat určitou legislativou. Autonomní regiony ve Španělsku často mají pod sebou zásadnější problematiku dokonce než i ta či ona německá spolková země. No a e, nevím, kdo tady by mohl hovořit o porušování proporcionality, subsidiarity. No, španělský parlament se na to podívá a případně pak může se obrátit na Evropský parlament, aby to či ono bylo změněno ale nic víc. A dokonce se tam hovoří o chybějících kritériích na poměřování proporcionality, ale tam to přece vůbec není nutné. Ono to funguje. Proto z toho stejného důvodu nepotřebujeme více času. Delší lhůtu. Já nepodporuji toho ducha stěžovatelství, lítosti. To bychom tam neměli mít v té zprávě. Musíme se domluvit, jak to bude fungovat, ale poukazuji na to, že samotná podstata, subsidiarita, to je přímo základní kámen Evropské unie a 21. století Ona je zakotvena v Lisabonské smlouvě a už ji máme. Více času nepotřebujeme. Stačí, když legislativa parlamentu a Evropské komise je vždy sepisována tak, aby byla funkční a pokud pak funkční není, no tak tím se musíme zabývat, ale to už je jiná věc. Děkuji. Ano, já jsem původně nechtěl hovořit, ale potom, co řekl kolega Korbet, se cítím být nocen se vyjádřit k jednomu bodu, který mi připadá důležitý. On zúraznil, že eh, kontrola subsidiarity a proporcionality je jeden z aspektů, A já myslím, že před 15 lety jsem byl požádán abych vypracoval zprávu o tom, jak eh, mohou se národní parlamenty více zapojit do legislativního procesu evropské, na evropské úrovni. A dospěli jsme k tomuto názoru, že parlamenty, které jsou zapojené ve všech stádích procesu a již ve velmi raném stádiu jsou právě ty parlamenty, které mohou ještě nějakým způsobem ovlivnit ten proces. To byl například dánský folketing, což vychází z politické kultury, která je hodně ovlivněna výskytem minoritních vlád, protože menšinové vlády samozřejmě musely být podpořeny parlamentní většinou a proto tady byla, bylo větší angažma. Jinak ty texty, které se musí ratifikovat také na národní úrovni, tak tam je to nejrychlejší v případě, že jsou parlamenty zapojeny již od začátku tohoto procesu. A tato procedura zdá se, že jak si zmizela z evropské politické kultury. Měli jsme slyšení v rámci rady ministrů, kde ještě před eh, předložením legislativního textu se komise snažila si udělat určitou představu o náladě cítění členských státech, eh, například mezi ministry životního prostředí, kde jsem byl já, to bylo velmi obvyklé, byla to otevřená debata. Takže pokud ti, kteří si chtěli udělat představu o tom, jak to bylo sestaveno, jak je to vnímáno, i tak ta iniciativa komise, komise ze strany členských států, tak již si mohla udělat určitou představu o tom, jestli ten text má či nemá jistou šanci, eh, jak si projít. A jeden prvek, který by mohl posílit situaci, zlepšit situaci ve všech parlamentech, by bylo požadovat závazně určitou vysvětlovací notu formulovanou vládami členskými státy, kde by se vysvětlilo, o co jde pro, z hlediska Evropské unie i z hlediska daného státu. A my bychom mohli rovněž si dělat lepší představu o tom, jak to vnímají vlády. Protože oni velmi často eh, hovoří úplně jinak ty vlády v Bruselu a úplně jinak hovoří eh, ve svých zemích původu. Ve svých dom- na domácí půdě. Takže myslím, že nějaké takové pravidlo by mohlo hodně zlepšit, zefektivnit um, zapojení národních parlamentů členských států v tom smyslu, jak um, uh, Richard říkal. Myslím, že slabé zapojení některých a silné zapojení jiných je trošku nešťastná situace. Jsou některé státy, které jsou plně motivované, které se účastní s eh, velkou vážně a jiné nejsou skoro sly vůbec slyšet. Takže tolik eh, několik eh, určitých bodů k zamyšlení. A já se pokusím to nějakým způsobem ještě písemně dodat do sekretariátu. Děkujeme. Dobrá, pan Ujazdovský. Srdečné díky všem za jejich názory, za účast v diskusi a pár krátkých reakcí. Za prvé, já jsem některé z těchto pozměňovacích návrhů nazval takovými konkretizačními návrhy, tedy něčím, co je možné zapracovat do mé verze té zprávy a nemám vůči ním nejmenších námitek, například číslo 1, 5 a 13 právě pana poslance Predy, který v podstatě uvádí konkrétnější podobě něco, co už mám v té původní východní, výchozí verzi já. A nyní otázka osmi týdnů. Já vám za okamžik navrhnu kompromisní formulaci, ale v úvodu chci říci, že nemohu souhlasit eh, s konstatováním, že se jednoduše jedná o dostačující období. Osm týdnů na stanovisko, které se týká legislativního procesu, který v Bruselu eh, často trvá dva až tři roky. Ano, velice často je tomu tak. A pak máme 8 týdnů, abychom k tomu zaujali postoj. A to vznikalo vůči něčemu, co vznikalo velice dlouhou dobu. Tedy v mnoha národních parlamentech ta lhůta je natolik odrazuje, že je to pak obtížné. A podívejte se ještě i na ten aspekt, že se jedná o velice konkrétní záležitosti. Tedy jakoby definitivní názor na něco. Můj návrh, po té, co jsem si vás, kolegové, kolegyně, vyslechl, jde směrem změkčení eh, toho o čem tam hovoříme. Tedy nemusíme konkrétně požadovat prodloužení, což by za sebou popotahovalo eh, změnu smluv, ale spíše právě, jak zde někdo hovořil o pružném uplatňování té osmidenní lhůty, to asi bude nejlepší, tedy vybízet k tomu, aby to bylo považováno za lhůtu flexibilní. A pak eh, ta legislativní iniciativa, kterou by mohly mít eh, národní parlamenty tady, bych rád řekl, že eh, v eh, lisabonských protokolech, tedy příloha k lisabonské smlouvě, tam to bylo zapsáno z konkrétních důvodů. Národní parlamenty, proč tedy mají uplatňovat princip subsidiarity, proč tedy mají přicházet se stanovisky, vůči právním aktům, nařízením i směrnicím. V případě nařízení Evropská unie rozhoduje v legislativním smyslu v podstatě způsobem, který má konkrétní dopad na um, národní zákonodárství, čili o něčem, co původně, o čem roz, si rozhodoval stát sám. No a u směrnic tam jde o to, že ten členský stát to pak musí transponovat do vlastního právního systému. No a podle mého názoru ta subsidiarita by se měla týkat, měla by působit právě v těch oblastech. A iniciativy, legislativní iniciativy členských států, no ty se mají projevit na zasedáních Evropské rady. Tady souhlasím s panem kolegou, který to zde vysvětlil. Eh, parlamentní většina to je obvyklá záležitost ve většině mm, našich eh, států jsou sice menšinové vlády, no ale pokud máme ten klasický scénář, že eh, většinová strana vyhraje a má většinu v parlamentu, pak se jmenuje vládu, tak tady optimální cestou je vyzvat svou vládu k tomu, aby pak ten názor prezentovala na zasedání rady. Tedy u zelené karty by bych, bych byl opatrný. Ale u té týdenní lhuty přijdu s opatrnějším formulaci, měkčí formulaci. Děkuji, nemáme žádné rozhodnutí, pouze informuji, že hlasovat se bude 5. května o tomto stanovisku. A nyní přicházíme k bodu 11 eh, pořadu jednání George Shipflin. To je zpráva z vlastní iniciativy druhá výměna názoru týkající se, či spíše zpráva týkající se Evropské eh, občanské iniciativy. George, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, jen chci obrátit vaši pozornost na jednu skutečnost. Právě jsem dostal tento dokument zkušenost prvních tří let eh, hodnocení evropské implementace. Neměl jsem ještě často eh, je úplně strávit, ale myslím, že je to užitečné schrnutí. Na úvod pár obecných poznámek. Za prvé, Evropská občanská iniciativa vyvolá velký zájem občanské společnosti. Ne celé občanské společnosti, ta je příliš rozmanitá, ale vysokého počtu nevládních organizací, které se zapojily do lobování výměn názorů. Dvě slyšení se uskutečnila jedno zde, v tomto výboru, další eh, na ekonomickém eh, sociálním výboru. Velký počet e-mailové zpětné vazby. E, takže je to něco, co souvisí s účastí veřejnosti, což je pro nás zajímavé a politicky vysoce relevantní. A to i proto, že když se podíváte na dlouhodobý proces evropské integrace, tak je zřejmé, že tento proces byl často e, veden elitami. Ten elitní závazek integraci je nutným předběžným předpokladem dalších kroků, ale musím eh, říci, že to není dostatečná podmínka. Musí existovat také politická vůle, která zahrnuje velký počet aktérů. Členské státy, rada, komise, tento parlament, národní parlamenty, veřejné mínění v členských státech, občané, když to vnímáte z této perspektivy, tak jenom menší, menší na těch 500 milionů občanů Evropské unie se skutečně sama eh, identifikuje jakožto občané Evropské unie. Vzpomeňte na eh, irské referendum, které vyvolalo nebo které vedlo ke vzniku, začátku používání toho termínu disconnect, čili určitého odpojení Tito lidé se identifikovali eh, jako Irové, ale i když hlasovali o evropské otázce, tak měli velký problém s tím se stotožňovat eh, se, se, se svojí evropskou identitou. A tady Evropská občanská iniciativa má potenciál značných změn, může intenzifikovat eh, tu, to stotožnění s Evropskou unii ze strany občanů. Pokud občanská iniciativa z nějakého důvodu není úspěšná, pak tato identifikace se změní buď v lhostejnost nebo dokonce určitou hostilitu. Ehm, je to nástroj jak právní, tak politický. Ta, ten právní aspekt je jasný, ten politický méně, ale z předchozích výměn názorů, s Richardem Colbertem jsme o tom třeba mluvili, jsme si uvědomili, že to skutečně mobilizuje občany eh, k eh, určité činnosti. Ne, že by to mobilizovalo mm, mm, příliš mnoho občanů, ale zhruba 6 milionů občanů se v rámci těch 51 občanských iniciativ účastnilo. Mohlo by to být mnohem více. A tím pádem odmítavý postoj může jí eh, vést k určité antimobilizaci může to určit, do určité eh, míry eh, upozorňovat občany na to, jaká pravomoc eh, rozhodovací se mm, akumulovala v Bruselu, protože tento nástroj funguje tři roky, tak vyvolal určitý množství precedentů. Tedy na straně těch, kteří dostávají výstupy těchto iniciativ. A já doufám, že tyto precedenty nebudou eh, představovat určitou překážku v budoucnosti. Co se dá dělat a co ne? Milion podpisů, to je ve smlouvě, to se změnit nedá, to by se musela změnit smlouva. A já nevím o tom, jestli bude nějaká změna smluv, ale každopádně tento výbor eh, se v tom bude velmi angažovat a doporučuji také Není to v té zprávě, ale doporučuji dalším organizátorům, aby se zamysleli nad zkušeností členských států, kde mají eh, podobné nástroje. Ku příkladu Lotyšská má zajímají funkční ekvivalent iniciativy občanů a možná, že příliš mnoho organizátorů se nezabývalo zkušenostmi členských států. A potom ještě takové konkrétnější poznámky. Za prvé, co se týče zdrojů. Myslím, že ECI nebude rozpočtově neutrální, bude to stát peníze. To je třeba jasně říci. Je to nezbytná podmínka, jinak to nebude fungovat. Zamysleme se ku příkladu třeba nad. Uh, tedy nějakým úřadem, helpdeskem v každém členském státě, nejenom virtuálním, ale opravdovým, aby občan mohl do té kanceláře zajít a říct si, že chce odstartovat nějakou aktivitu ECI a aby mu potom někdo řekl, co by to mohlo obnášet, protože to není tedy v kompetenci EU. Jiné e, iniciativy již selhaly právě z tohoto důvodu a myslím, že jsou tady lepší vysvětlení ze strany komise. To by bylo zapotřebí. Je to problém, o němž jsem již hovořil. Jde tady o otázky politické i právní. A dále k tomu by patřil i kvalitnější software minimální věk, o tom už jsme hovořili, eh, v Rakousku třeba 16 let, aby člověk mohl nějakou, nějakým způsobem zahájit. Na to já nemám žádný zvláštní silný názor. V některých státech se toto považuje za velmi důležité a potom na jednom ze eh, slyšení eh, padla velice důležitá otázka osobní eh, odpovědnosti za škodu těch, kteří přijdou s tou iniciativou. Je to závažná otázka, protože organizátoři často si neuvědomují, že nesou osobní odpovědnost za škodu. Protože každá taková iniciativa by měla tedy, každé takové iniciativě by měla předcházet debata a nebo Posléze by se měla uspořádat debata a asi posléze, co se týče hodnocení. Eh, pak je tady problém s komunikací. Ono se o tom moc neví. Obrovské množství občanů myslím, vůbec neví, o co se jedná, a to v žádném eh, z našich 24 jazyků, alespoň v soudě podle Maďarska. Když se někomu zmíním, tak eh, lidé říkají ehm, Evropská iniciativa občanů, co to je, to jsem nikdy neslyšel. S tím je potřeba něco udělat. Určitě se k tomu eh, již řada lidí vyjádřila, zabývali se tím, ale ještě je potřeba udělat více. Další problém registrace podpisů. Pokud já tomu rozumím, existuje asi 28 různých systémů. Každý členský eh, stát má svůj, já už jsem o tom na veřejnosti mluvil v Maďarsku. Než se mohu zaregistrovat, tak musím také uvést rodné jméno mé matky. Neptejte se mě, proč. Eh, to je Rakousko, eh, to je, to je, to je starý Eh, starý jaksi prostě systém z doby Rakouska-Uherska, znají to Slováci, Chorvaté a tak dále. Je to trochu zábavně absurdní. Eh, chápu to tak, že je potřeba se zaměřit eh, na digitální občanství na evropské úrovni a na podpis a myslím, že by to byla docela dobrá myšlenka. A potom Některé té změny, o které žádá občanská společnost, eh, by eh, si vyžádali změnu smlouv. Neříkám, že se nad tím nemáme zamyslet. A potom před několika týdny, 1. dubna, vyšla další zpráva, velice užitečná, a komise teď pracuje na velkém přepracovávání. Přepracování, myslím, že to bude hotovo ke konci roku, někdy v prosinci a ať už bude výsledek jakýkoliv, tak to jistě bude užitečné a pomůže to zlepšit účinnost a užitečnost tohoto nástroje. Já osobně jsem ochoten tomu také na pomoci, protože si myslím, že to slouží dobrému účelu a pomůže to eh, pevněji propojit občany a Evropskou unii a její instituce. Děkuji a Silvie Kaufmanová za socialisty. Děkuji, paní předsedající, a především velmi děkuji panu Šepflinovi za jeho návrh zprávy. Já jsem měla velikou radost, když jsem eh, ten návrh četla. Je tam řada myšlenek a stanovisek, které absolutně podporuji a kde jsem opravdu pevně přesvědčena, že Evropská iniciativa eh, občanů může být uživatelsky přátelštější, když eh, se podaří prosadit návrh našeho zpravodaje. Pan Šepflin právě upozornil na to, že i komise předložila zprávu a myslím, že pro řešení naší zprávy zde v parlamentě je to velice důležité, protože tam obsahuje různá fakta a různá hodnocení, kdo, co fungovalo dobře, kde jsou naopak problémy. My bychom to měli pečlivě Eh, prostudovat, zrovna tak jako studii, která nám byla předložena. To bude pro eh, celou zprávu užitečné. Jestli dovolíte, ráda bych se vyjádřila k některým bodům, které eh, absolutně podporuji a ještě bych přišla s několika otázkami a poznámkami. Co se týče bodů, které absolutně podporuji, k tomu jenom stručně, ale ta myšlenka, jak právě pan Šeflin řekl, zřízení eh, eh, občanských iniciativ, eh, pomoc komise a zřízení těch různých center, to je velice důležité právě z toho důvodu, že mnoho lidí, kteří s iniciativou přijdou, si stěžují na právní nejistotu k té otázce, jaká vlastně potom je tady příslušnost Evropské unie, kdo má kompetence, že je potřeba více podpořit občany z tohoto hlediska a takové kanceláře by byly velice uh, užitečné právě z tohoto uh, úhlu pohledu. Vy jste se, pane Šefline, obrátil na komisi, že komise vlastně eh, když odmítá nějakou iniciativu, by to měla velice podrobně zdůvodnit a to také vyplývá ze zkušeností uplynulých třech let, kdy občané, kteří přišli s iniciativami, vlastně si neuměli moc poradit s textem, kterým komise eh, poslala, že něco vlastně je mimo kompetence. To nebylo dostatečné Eh, vysvětlení a je potřeba po komisi žádat víc. Zajímavý byl také váš návrh eh, v odstavci 5, co se týče registrace občanské iniciativy eh, a jestli komise by měla třeba se zamyslet nad tím, že třeba některé body té občanské iniciativy povolí protože ku příkladu takové iniciativy, které se zabývaly eh, práva, právy menšin, které byly velice obsažné, z toho také vyplynulo eh, tedy vyplynul postup, jak jsme o tom mluvili při slyšení, ale jsou situace, kdy by bývalo bylo možné tu iniciativu připustit alespoň částečně. Eh, tady hraje eh, roli tak Evropský eh, soud. A potom odstavec 6, to je otázka finanční podpory pro ty občanské iniciativy. A už jsme pracovali i na pozměňovacích návrzích zde ve výboru, eh, které bohužel výbor pro rozpočet neschválil, ale bylo by dobré v evropském rozpočtu vyčlenit peníze na program Evropa občanů, tak jak vy to máte Eh, ve své zprávě. A potom, eh, jaké otázky bych ráda položila. Eh, vy jste hovořil o digitální unii, odstavec 9. Já musím říci, že ta myšlenka je mi také sympatická, ale představuji si, kdy tohoto vlastně dosáhneme, kdy to získáme. Umím si představit, že to zabere určitou dobu, než se nám to podaří. A co teď ale už potřebujeme, je co nejrychlejší přeskoumání toho nařízení a aby vlastně k tomu občané mohli eh, lépe eh, praktičtěji přistoupit. Vy, kolegové, asi víte, že situace v členských státech se velice, velice liší. Ve většině členských států musí občané vlastně eh, přihlásit nejrůznější identifikační znaky a tak dále kvůli tomu, aby bylo možné potvrdit jejich podpis. V jiných státech tomu tak není. A my autorům iniciativám, in, iniciativ, autorům iniciativ vysvětlujeme, že tahle identifikační údaje jsou opravdu prostě významnou překážkou a bylo by dobré tedy se moci zbavit tedy tohoto problému nějakou verifikací, eh, verifikací pomocí digitální unie. To by byl pro mě takový dobrý budoucí eh, projekt. Nedávno jsme se zabývali akty v přenesené pravomoci, aby komise vlastně mm, jak si vyžadovala méně těch identifikačních čísel a kódů, na Maltě je to třeba jinak. Potom eh, otázka osobní odpovědnosti za škody v odstavci 10. Eh, sám jste řekl, že to je problém, kterému se musíme věnovat, ale vy jste tady navrhl, pane Šepfline, že ta osobní odpovědnost za škody by mohla být eh, rozšířena i na dobrovolné vlastně účastníky té kampaně. Kladu si otázku, jestli by to bylo dobré řešení, jestli by to spíše neodradilo lidi od toho účastnit se takové občanské iniciativy. A potom eh, ve stejném odstavci vlastně navrhujete eh, omezit tu osobní odpovědnost za škody, to je myslím na konci toho odstavce 10. Eh, odstavec 11, tam je otázka prodloužení lhůty pro potvrzení eh, tedy eh, systému pro online schromažďování údajů v různých v různých státech. Pan Šeflin navrhuje prodloužit tu smlouvu, smlouvu z jednoho na dva měsíce. To jsem si kladla otázku, jestli to má přidanou hodnotu, protože ten problém, myslím, je někde úplně jinde. To komise ve své zprávě docela dobře popsala. Eh, členské státy mají s registrací problém, protože nevědí, jestli ta občanská iniciativa vůbec bude ze strany komise registrována a těžko hodnotit systém, když nevíte, jestli ten systém vůbec tedy bude zaregistrován, potvrzen. A není to jenom otázka času, ale samotného toho procesu registrace. Takže tady si myslím, že eh, to prodloužení by ani nemohlo, nepomohlo. A potom otázka lhůty pro schromažďování, ke které se chci při, při eh, eh, vyjádřit. Ta je také v odstavci 11 a zároveň v odstavci 7. V zásadě vlastně tam jsou dva návrhy v té vaší zprávě a já si myslím, že by bylo dobré tam mít jenom jeden eh, návrh. V té jedenáctce píše, že tam ta, že v eh, odstavci 11 by se ta lhůta měla prodloužit, prodloužit 12 na 18 měsíců pro eh, schromažďování podpisů. Myslím, že to je příliš dlouhá lhůta a co by bylo ještě důležitější? to by bylo zrušení toho automatismu mezi registrací a zahájením té lhůty pro schromažďování podpisu. To právě totiž je ten nejtěžší oříšek pro organizátory akcí, protože ti organizátoři se sami mohou eh, rozhodnout, kdy začnou schromažďovat eh, podpisy a potom by začala ta lhůta 12 měsíců, pak by věděli, že jsou registrováni a mělo by to smysl. Pak by se mohli sami rozhodnout, že tedy teď začne ten rok, kdy budeme shromažďovat podpisy. To by byl mnoho, byla mnohem schůdnější cesta. Vy sice jste měl záměr, že když budou mít více času, takže se budou moci eh, lépe připravit, ale to si myslím, že Eh, úplně pravda není. A potom mám ještě otázku k odstavci 13. A to jsem se, na to jsem se podívala jak v Němčině, tak v angličtině a úplně jsem nepochopila, co se tam myslí. Protože tady uvádíte, že komise s přípravou právního aktu v rámci 12 měsíců po schválení EBI má začít tedy tady jste vlastně chtěl zavést nějakou lhutu pro komisi, kdy musí reagovat, když chce tedy schválit občanskou iniciativu, dobře, ale tady jsou přece ty tři, tři měsíce a potom, co mají znamenat těch 12 měsíců. Příprava, reakce, to znamená, že eh, vlastně oznamujeme, že příští rok vydáme bílou knihu a potom se zahájí proces konzultací a tak dále. Ten proces může být velice dlouhý takže tady se vás chci ještě jednou zeptat, co jste tím vlastně úplně konkrétně myslel, to mi nebylo jasné. A uh, už se dostávám k závěru, paní předsedající. Vy jste, pane Šeflin, řekl, že je tady, že ta otázka minimálního věku pro vás není tak důležitá. Pro mě je to naopak velice důležitá otázka. Aha, tedy tak jsem to slyšela, alespoň z překladu. Aha, e, já jsem se k tomu stavěl neutrálně, řekl pan Šeflin. Aha, tak to už je mnohem lepší. E, ještě o tom spolu budeme mluvit. E, tady nejde vlastně o žádné volby. Jde o to, že lidé mohou pomocí svého podpisu vyjádřit, že mají nějakou myšlenku a že chtějí něco v Evropě pomocí toho podpisu prosadit. A já si myslím, že to můžeme svěřit i 16-letým ve všech našich členských státech. Nebylo by dobré, aby eh, v Rakousku bychom to svěřili 16-letým a eh, ve zbytku eh, Evropy by ta minimální věková hranice byla až 18 let. Tady si myslím, že bychom měli společně bojovat o nějaké jednotné řešení práva podepsat eh, tedy eh, nebo uvést pomocí podpisu svou podporu pro nějaký nápad, pro nějakou myšlenku, že když u nás to svěříme 16-letým, eh, že jinde to tak půjde také. To je asi vše, paní předsedající, a my tady máme před sebou opravdu kvalitní text návrhu zprávy a já si myslím, že v tom textu musíme zcela jasně říci, že si přejeme přepracování na, nařízení, aby, jak to právě řekl zpravodaj, aby mohly občanské iniciativy skutečně rozvinout svůj potenciál, aby Evropa byla přátelštější eh, občanům a bude to taková výzva, kterou vyšleme členským státům. Děkuji. Thank you very much. Eh, Děkuji. A nyní pan Ujastovský za EK. Paní předsedající, milí kolegové, já budu hovořit krátce. Důvodem je, že za prvé chci pouze poděkovat panu kolegovi Šepflinovi, autorovi tedy této zprávy, za projekt, který hovoří celá jasnou řečí. Chce uh, Evropskou občanskou iniciativu podpořit, chce ji učinit, učinit silnější a já souhlasím s touto záležitostí. Nejhorší, co bychom mohli um, v právní oblasti udělat, je nejdříve nějaký zákon prosadit a pak on bude těžce proveditelný. To opravdu nikomu nesvědčí. A v této souvislosti já podporuji vše, co směřuje k odbourávání byrokratických překážek, k to, e, co usnadní tuto Evropskou občanskou iniciativu, takže já jsem pro prodloužení lhůt pro shromažďování podpisů online a podobně jako předřečnice chci upozornit na klíčový význam má ten bod číslo 13. Je smysluplný pouze, pokud budeme navrhovat eh, takovou změnu nařízení, která odbourává tu své voli Evropské komise. To, že si vlastně rozhodne případ od případu. Já si to vše čtu a doufám, že tady jde o určité avízo toho, že jakákoliv iniciativa, která naplňuje formální kritéria, kterou podpořil daný počet obyvatel, měla um, právní platnost. Byla z pohledu tvorby zákonu brana vážně. Pokud tady panuje nějaká um, nejasnost, e, případně mnohoznačnost, tak se ji ještě zbavme, stavějme vše na e, tomto bodu číslo 13 a tím e, už likvidujeme situaci, kdy si komise může prostě nezabývat občanskou iniciativou, přestože ona naplnila všechny formální znaky a má právo být brana v potaz. Děkuji. Martin Pagasa a Tundua. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé vám blahopřeji, pane zpravodaj. Vy jste opravdu vystihl vše, co je zcela podstatné pro to, aby tento občanský nástroj zafungoval lépe. A my jako poslanci nesmíme připustit, aby ti, kteří se chtějí o něco zasadit, kteří jsou aktivní, kteří se do této iniciativy pustí, musí posléze to vzdát, protože narází na nepřekonatelné problémy, případně oni tu iniciativu mají, předloží a pak komise ji hodí do koše my si vlastně tím podřezáváme větev eh, té důvěry občanů. Všechny problémy zde byly dobře zdefinovány. Mm, investice do těch eh, konkrétních kamenných eh, kontaktních míst, informačních míst, helplineů, větší pomoc občanům. To tady máme. Minimální věk. Tady mám určité pochybnosti. O tom ještě musíme hovořit. A pak eh, to, eh, jak zaznamenáváme podpisy. I zde by nemělo být 28 různých systémů. Musíme mít nějaké digitální systémy, které nám pomohou to sjednotit. Vše všechny tyto prvky jsou zde tak či onak zmíněny, což je výborné. A navíc ještě i to, co zde řekla kolegyně Kaufmann, to by tam mělo být rovněž zapracováno. My máme povinnost jako Evropský parlament opravdu se zasadit o to, aby komise už nemohla uhýbat, aby nemohla odhlížet od své odpovědnosti, aby pokud se najdou tisíce občanů, kteří mají nějakou myšlenku, eh, by se mohlo pod ní podepsat. Nemůžeme rovněž nikomu bránit v tom, aby byl takovým signatářem. Eh, tato práce byla započata perfektně a doufám, že budeme takto zdárně pokračovat. Děkuji další řečnice. Děkuji, paní předsedající. Já Nejdříve srdečně děkuji panu Šupflinovi. Děkuji za tento základ naší práce. Velice výstižně jste popsal naše přání a situaci. Digitální občanství, ano, potom voláme, s tím souhlasím. Sjednodušení, sbírání podpisů, to mi rovněž vyhovuje. Ještě mám jednu záležitost, na které mi záleží, a možná by to lze bylo možné prodloužit, eh, prohloubit. Jde mi o bod číslo 13 a další zacházení s občanskou iniciativou. Já vnímám Evropskou občanskou iniciativu jako krizovou situaci v současné době. Ono opravdu není nikdy vůbec jasné, zda bude taková iniciativa řádně projednávána. Mám zde dvě otázky, které bych ráda eh, dala do prostoru. Pokud je komise vyzvána zabývat se legislativní iniciativou a dáme jí 12-měsíční lhůtu od uznání existence té iniciativy, tak bychom mohli být následující situaci. Dejme tomu, že nějaká iniciativa je podepsána milionem evropských občanů, bude akceptována a přesto se nic posléze nebude dít. Například byla taková iniciativa týkající se vodních zdrojů. Já si nyní nevzpomenu na přesný název, říká řečnice, jméno, bylo to eh, o vodě, a jde mi nyní o to, že bychom měli se zamyslet nad dalšími možnostmi, co se bude s touto iniciativou dále dít. Tedy občan zromáždí podpisy a komise to nějak uzná za nepřípustné, případně uh, s tím nic neudělá z nějakého formálního důvodu, anebo se tím dále zabývá a přesto nepřikročí k žádným konkrétním krokům. I to bychom tam měli zmínit. Pan Terry Cabras zrovna opustil sál, tedy z toho vnímám, že se nechce vyjádřit ani Fabio Massa. Prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod mi dovolte George Šoplinovi poděkovat, protože když čtu návrh této zprávy, je mi z toho opravdu jasné, že do toho vložil hodně konkrétní eh, práce a zkoumání a podnětů od samotných občanů. 6, 7, 8 a 15, to jsou důležité body. Jedna z největších komplikací, která eh, vyplynula, je určitá zátěž, tedy ekonomická zátěž, těch, kteří používají eh, tento nástroj přímé demokracie pokud existuje nějaká ekonomická zátěž, která je příliš významná, tak je to vlastně upírání spravedlnosti. A nám proto nezbývá, než eh, přehodnotit ten elektronický nástroj, který by mohl celou tu proceduru zjednodušit, eh, zpřístupnit. Také tu bod 13, na který již poukázal kolega Spinelli. Existuje velmi jasný předěl mezi evropským občanem, občanem evropského státu a jeho evropskou identitou. Bohužel některé z těch eh, nástrojů nejsou dostatečně známy či, či pochopeny. A proto výsledky potom nejsou přiměřené. Jinými slovy, neexistuje žádná eh, následná, následná, žádný následný krok, následné zkoumání eh, po iniciativách, které mají nějaký eh, výsledek, to znamená iniciativy, které projdou, které skutečně mají ten milion hlasů. Někdy vypadají věce úspěšně na papíře, ale není vůbec žádný věcný doklad o tom, že by to mělo efekt odpovídající tomu úsilí, které eh, vedlo k úspěchu té iniciativy. Musíme najít proto správné znění. pozměňovacích návrhů, které nakonec schválíme. Zdá se mi, že je to velice důležitý nástroj ze vzdělávacího hlediska, protože pokud evropský, v evropských občanech vyvoláme určitý pocit, že v evropských občanech, že jejich hlas je slyšet, já vím, že překračuji svůj řečnický čas, ale chci jenom říct, že možná, že za pár let pak můžeme dospět k skutečným evropským referendum. Je to jenom jakýsi začátek něčeho, co by mohlo být pak ještě významnější. Děkuji. A za komisi je tady paní Carmen Pricing. Chcete si vzít slovo? Děkuji. Mám jen pár obecných poznámek, pár konkrétních reakcí na některé věci, které tu zazněly. S velkým eh, zájmem sledujeme eh, v diskuzi i v PETI, která byla tedy dnes odložená, ale snad to bude pokračovat v květnu. Jsme rádi, že parlament se podujel této zprávy, protože to doplňuje materiál, který už od parlamentu máme, ale který nebyl eh, tedy z institučního hlediska správně formalizovan. A to pouze jakási studie. A teď je to skutečně podrobná eh, analýza. To však ještě nejsou oficiální formální pozice parlamentu. Zatímco zpráva pana Šeflina, která bude přijata, ta doplní eh, tento celkový obrázek a umožní nám udělat si jasnou představu o pozici parlamentu, s tím, že rada bude také diskutovat o naší zprávě možná eh, s výhledem na přijetí určitých závěrů rady. Pokud tedy celý tento obrázek bude eh, do, dotažen, budeme lépe chápat situaci, říkáme jasně, a pan místopředseda Zimmerman to také řekl jasně v pondělí, že se domnívám, že po těch třech letech je nástroj již plně implementovan, ale situace je taková, že pořád jsou nedostatky, pořád ne všichni mohou být spokojeni. My ty nedostatky uvádíme, aniž bychom jasně říkali, jakým směrem to má jít, ale musíme to samozřejmě nejprve zanalizovat s vámi a se všemi dalšími subjekty. Jsme připraveni, nebudeme váhat jednat o dalších změnách. Hmm, pokud dospějeme k názoru, že se musí pravidla změnit, budeme uvažovat o možných způsobech, jak toho eh, dosáhnout ale musíme postupovat samozřejmě obezřetně. Jen málo kdy se mění nařízení již po třech letech, čili je to na začátku procesu změny, ale chceme, aby to proběhlo řádným způsobem. Vždycky existuje riziko při jakékoliv změně, takže proto chceme postupovat opatrně. Ale vůbec neváháme zanalizovat nedostatky. Všichni souhlasíme s tím, že jsou tu určité problémy, váš návrh ehm, zprávy víceméně poukazuje na stejné problémy jako naše zpráva. Je tu velký překryv a vyplývá to také z vlastního vyšetřování ombudsmana. Takže k těm otázkám, o kterých musíme jednat do konce roku, myslím, že se na nich shodujeme. K diskuzím ve výboru AFKO chci říct toto. Je důležité nesměšovat a rozlišovat mezi změnami a zlepšeními, které lze provést ještě podle pravidel stávajícího právního rámce a stávajícího nařízení, a na druhé straně opatření, která by již vyžadovala změnu toho stávajícího právního rámce. Některé z věcí, které tu zazněly, by evidentně vyžadovaly změnu stávajícího nařízení, třeba změnu toho období pro sbírání hlasu a to by vyžadovalo změnu samotného nařízení, ale myslím si, že stojí za to říci také to, že některé věci se dají zlepšit již podle stávajícího právního rámce. To je třeba citlivá otázka um, údajů, osobních údajů. Zatím to mnoha občanům neumožňuje podepsat iniciativu. Jak víte, komise 31. března přijala další akt přenesené působnosti, který situaci zjednodušuje. Vyzýváme členské státy, aby zaujali konstruktivnější e, přístup a aby zjednodušili pravidla, aby občané mohli tento nástroj lépe využít. Dá se to zlepšit již podle stávajícího právního rámce, protože komise může delegovanými akty zjednodušit e, datové požadavky. Software, to bylo taky zmíněno, komise 1. dubna zahájilo eh, nebo vydalo nový, novou verzi toho softwaru pro sběr podpisů a dat. Eh, je tam jiné rozhraní, je tam vazba na sociální média, čili i my to neustále zlepšujeme po softwarové stránce. A politická debata, která byla také zmíněna v té zprávě, tak tady máme slyšení, eh, blíží se slyšení ve výboru Agri Myslím si, že je velmi důležité využít slyšení k tomu, aby rozproudil skutečnou politickou debatu, aby zazněly různé názory, aby se zapojili i další aktéři než organizátoři dané iniciativy. Máme pouze tři měsíce na odpověď, což je příliš krátké pro veřejnou konzultaci, takže to slyšení v parlamentu je jedinečnou příležitostí k debatě. Proto bychom chtěli, aby se do toho zapojili i další subjekty, aby využili možnosti politické debaty, aby využili také překladu, kdy s určitou mírou pragmatismu a dobré vůle by EHSV mohl dát k dispozici i překladatelské služby, což jsou všechno věci, které již existují podle Ehm, stávajícího právního rámce, ale dají se ještě zlepšit praxi. Otázka helpdesku a centra Europe Direct. Tady můžeme zlepšit povědomí občanů o té, o tom, o té helpdesk, ehm, protože zatím existuje jen málo organizátorů, kteří by využívalo této informační služby. Často právě když došlo k odmítnutí iniciativy, tak to bylo proto, že si organizátoři neověřili přípustnost. A dále bychom měli lépe vysvětlovat odmítnutí. My jasně říkáme na našich webových stránkách, proč se některé iniciativy odmítly. Některé iniciativy po analýze našich argumentů reformulovaly tuto iniciativu že je tu možnost opírat se o naše vysvětlení a vyvozovat z toho závěry. Pokud je o registraci a částečnou registraci, tak myslím, že k tomu nám více řekne soudní dvůr. Snad příliš nespozdí eh, ta pravidla, ale snad to budeme moci využít. A pokud je o prodloužení ze stávající lhuty 12 měsíců, tak u těch stávajících iniciativ, které nedosáhly jednoho milionu podpisů, tak většinou neselhaly jenom kvůli tomu 12-měsíčnímu období. To jenom, abych k tomu připojila takový dodatečný faktor. Děkuji. George. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, opravdu všem kolegům i eh, paní kolegyni za komisi. Těším se na všechny pozměňovací návrhy. Uvidíme ještě, kdy tady bude to datum. Já nevím, jestli jsem dobře pochopil otázku paní kolegyně za socialisty, co se týče odstavce 13. V angličtině tam stojí, vyzývá komisi začít připravovat právní akt, co se týče um, úspěšných tedy iniciativ tedy v, tom, v té lhutě. Myslím, že to naprosto jasně specifikuje tedy to nad rámec té stá, toho stávajícího nařízení. Já si myslím, že to eh, je vyjádřeno zcela jasné a myslím, že tedy se všichni dohodneme, že je tam potřeba jak si následně to kontrolovat. Potom ještě něco jsem chtěl tady říci a myslím, že to je to, co ho říkala paní Pricing. Problém občanů, kteří žijí mimo svůj národní stát. Pro, tě, pro ně je obtížné podepisovat iniciativy a to je potřeba napravit. A potom ještě další bod, který jsem možná úplně jasně já nevysvětlil. Když se koná parlamentní slyšení, tak eh, se nemusí konat ve výboru, který, kterého se to týká. Myslím, že tedy tam by byl, měl být vstup buď to od petičního výboru nebo od našeho výboru a tak dále. Takže děkuji všem za jejich příspěvky, těším se za, na vaše pozměňovací návrhy a doufám, že ten nástroj bude opravdu užitečný. Děkuji, Georgi. A chci kolegům říci, že tady žádný spěch není eh, do 20. května v poledne máte možnost posílat pozměňovací návrhy, jestli tedy souhlasíte 20. květen, což je tedy ještě celý měsíc a hlasovat se bude ve výboru teprve v září. Proto asi máme nějaký důvod, proč až v září, ano, to chtěl pan zpravodaj. Teď tedy poslední bod na našem pořadu jednání, což je stanovisko pana Hauregio, co se týče základních práv Evropské unii. To je eh, stanovisko ke zprávě výboru Libe. Máte slovo. Eh, děkuji, eh, paní předsedající. Jak už víte, to je výroční zpráva a tak už to je od roku 1983. Tu zprávu vydává výbor Libe a zkoumá tedy celou tu situaci, zkoumá, jestli Evropská unie sama eh, tedy respektuje svá základní práva. Nejprve chci říci, že zpráva, kterou jsme dostali od výboru Libe na toto téma, je zpráva, která původně nebyla tak eh, podrobná a dlouhá jako v minulých letech. Myslím, že to byl úmysl a že jde o to se spíše obecně vyjádřit k situaci základních práv a jestli jsou respektována po celé Evropské unii. Takže jsme našli mnoho rozdílů mezi tedy zprávou z Loňska, kterou eh, vytvořil Louis Michel a mezi letošní. Ta zpráva letošní je kratší, je to zpráva, která tedy samozřejmě reflektuje situaci, již jsme z mnoha hledisek svědky v Evropě, co se týče základních práv a skutečnosti, že Evropané zde vlastně tak říkajíc jsou vzorem, co se týče základních práv. Ta zpráva, jak jsem řekl, je poměrně obecná, abstraktně hodnotí rozvoj, ke kterému dochází v loňském roce v různých zemích Evropské unie a e, z toho důvodu ta analytická úroveň té zprávy je trošku nižší. Takže ta zpráva, kterou máme před sebou, a chci připomenout, že výbor AFKO, výbor pro Eh, ženy, výbor pro zaměstnanost a petiční výbor jsou ty čtyři výbory, které také přispívají ve formě stanovisek eh, ke zprávě výboru Libe. Ta zpráva se eh, tedy dělí na sedm kapitol. Institucionální aspekty, svoboda a bezpečnost, rovnost, otázky migrace, uprchlíků, pak je tam kapitola o problémech eh, vyvolaných ekonomickou krizí. Solidarita tváří v tvář eh, ekonomickým škrtům a potom trestná činnost, korupce a potom je tam kapitola, co se týče podmínek, eh, vazby a, zadrž, a zadržených na policejních stanicích. Takže stručně tedy vám chci oznámit ještě jednou, že to je zpráva výboru Libe a mou pozornost e, eh, přilákaly dvě otázky. Na jedné straně je tady myšlenka, že Evropská unie ochotná vytvořit strategii, takzvanou interní strategii, a ta by umožnila Evropské unii a Evropské komisi pozorně sledovat postupy ve všech členských státech na poli základních práv. A tak by vznikl takový proces dohledu, dozoru, co se týče legislativy ve směru ke všem těm zásadám a posléze by byl tedy nastaven postup v případě porušení základních práv ze strany nějakých členských států. Některé články základní smlouvy už to pokrývají. Určitě v praxi by to bylo poměrně eh, složité a náročné toto zrealizovat, když si představím, že komise rada a různé členské státy také jsou schopny něco udělat na základě tady eh, takové situace. Jak jsem řekl, to je pokryto článkem 7. A tady by se vlastně zavedl postup, aby byla v praxi mož, možný zásah eh, evropských institucí, komise, rady vůči členskému státu, který se nějak prohřešil. Takže článek 7 smlouvy je ten, o který tady běží je poměrně široký, vyžaduje čtyřpětinovou většinu v radě. Myslím, že ten postup v praxi doposud uplatněn použit nebyl a výbor Libe tady uvádí několik eh, komentářů eh, k tomuto postupu v návaznosti na návrh komise. Já jsem vypracoval své stanovisko, ten dokument asi máte před sebou, obsahuje šest bodů, já se těším na vaše vyjádření Paní předsedající, jestli se nemýlím, 21. dubna úterý je závazná lhůta pro pozměňovací návrhy, to je tedy dokument, který předkládám, je poněkud obecnější než stanovisko, které většinou vypracováváme v našem výboru, ale řekl jsem si, že je důležité se, vybra- se vyjádřit k některým důležitým aspektům. Takže odkazuji na své stanovisko, co se týče konkrétních bodů. Obecně je potřeba se podívat na bod 1 v usnesení eh, výboru Libe a musíme připomínat evropským institucím i členským státům, jak důležité je respektovat a propagovat Eh, základní práva, že to je takový obecný princip. A jestli bych mohl ještě se politicky vyjádřit, já se domnívám, že současné události ve všech členských státech Evropské unie nás vedou k určitému zamyšlení, nad tím, jestli skutečně respektujeme veškerá základní práva. Pra- vyjadřovací právo, práva na demonstrace, transparentnost evropských institucí, na základní vlastně právní stát, jakým způsobem vlastně funguje eh, rozdělení eh, nebo rovnováha sil, eh, jestli také občané mají veškeré pravomoci, které mají mít, Myslím, že je vhodná doba se zamyslet nad také vztahem občan-stát, protože ten si myslím, že je poněkud ohrožen. Evropský sociální kontrakt, který vlastně vychází eh, z konceptu progresivního zdanění, eh, přerozdělování bohatství, základního práva na vzdělání, zdravotní péči, eh, soudržnost, sociální práva, práva zaměstnan, zaměstnanců. Ekonomická krize tady napáchala mnoho škod a proto si myslím, že právě výbor AFKO by ve svém stanovisku měl upozornit na to, že je třeba zajišťovat dodržování základních práv, že je to zcela základní zásada pro Evropskou unii i členské státy. Za druhé se také domnívám, že náš výbor by se měl zamyslet nad otázkou Evropského soudního dvora a jeho chystaného rozsudku. Výbor Libe už se k tomu vyjádřil, ale myslím, že náš výbor má hlavní hlas v tomto smyslu. Musíme připomínat radě a komisi, že je třeba respektovat soud a jeho konání soud v Lucemburku eh, vydal tedy stanov, rozsudek, jestli to mohu eh, na rovinu říci, že kde vlastně kde vlastně na rovinu říká, že jako Evropská unie nemůžeme přistoupit vlastně eh, k Evropskému soudu pro lidská práva a že je potřeba na tom procesu ještě eh, pracovat, aby sama Evropská unie se měla možnost přihlásit k Evropské chartě eh, lidských práv. Ten rámec pro sociální práva a zaměstnanost Eh, trochu utrpěl v uplynulých letech a je potřeba věnovat pozornost Evropské sociální chartě, protože to je takový rámec. Existují určité základní zásady, které jsou spojeny se základními právy. Myslím, že Evropská sociální charta není dostatečně často v ostatních textech zmiňována a přesto je to dokument, který je velmi důležitý. Je to také základ obecně všech sociálních chart, které v Evropě za posledních 50 let vznikly. Podle mého, eh, já v tom svém stanovisku také píši, jak je potřeba se zabývat otázkou přístupu k menšinám, protože to je možná náš největší problém v Evropě, co se týče základních práv, naše, náš přístup k menšinám. Já nehovořím ani eh, tolik o tom, že většinová společnost má respektovat práva menšin, což je samý základ demokracie, to je automatické, ale my v Evropské unii máme mnoho menšinových skupin a ty nejsou vždy respektovány tak, jak by měly být. V rámci politiky, v rámci interních strategií Evropské unie k ochraně základních práv je potřeba se především zaměřovat na to, že existuje obrovské množství menšinových skupin, nemusím je vyjmenovávat, jistě všichni znáte. Je to možná vlastně důsledek eh, vývoje eh, nejrůznějších skupin rasových, náboženských, etnických. Pakliže si Evropa chce zachovat eh, svou vedoucí úlohu civilizační síly musíme zajistit, abychom vždy chránili a propagovali práva menšin. A to jsem tedy také ve svém stanovisku uvedl. A co se týče posledního aspektu zprávy Libe, který je také velice důležitý, to je transparentnost. To je zcela rozhodující otázka v 21. století. Máme technologickou a digitální revoluci, jak se tak říká, a ta nám nabízí nové příležitosti eh, vlastně k větší účasti na demokracii. Takový skleník. Každý se může podívat dovnitř, každý vidí, co se právě děje. Myslím, že můžeme chránit demokracii před korupcí, před zneužíváním, zachováme-li transparentnost a tomu se nevěnujeme dostatečně. Potom eh, Evropská iniciativa občanů, tak jak jsme o tom mluvili v souvislosti se zprávou kolegy Šepflina, to je jedno z možností, jedna z možností, jak zlepšit Ehm, stav demokratických práv v Evropě, hovoříme o všeobecném volebním právu, hovoříme o tom, že je mnoho evropských občanů, kteří již nežijí ve své zemi eh, původu nebo nejsou zrovna ve své rodné zemi během evropských voleb a vinou toho nemohou ani volit a dokonce nemohou volit ani ve svých vnitrostátních volbách, což si myslím, že je v rozporu s našimi obecnými zásadami. Takže si myslím, že je potřeba tu zprávu výboru Libé poměrně značně rozšířit. Chceme ji samozřejmě samozřejmě eh, zlepšit. Myslím, že politicky byla značně naředěná. Myslím, že je velice důležité se zabývat tím, jak respektujeme základních práv, základní práva Eh, Evropská unie vypracovává i zprávy eh, ohledně stavu lidských práv v jiných zemích, ale o to víc se musíme dívat také do vlastního hnízda. Někdy eh, to, že se díváme za hranice, nám brání tomu, jak se kriticky podívat i dovnitř Evropské unie. A vinou toho také přicházíme o určitou politickou účinnost, což je v rozporu s naší strategií. Já se těším na vaše eh, poznámky, připomínky, jistě se nám zprávu podaří eh, vylepšit. Děkuji a nyní Esteban González tady není za EPP, chcete za něj hovořit nebo teď místo něj? Dobře, takže Joe Chaplin. Děkuji. Já nemohu přímo hovořit Estebanovým jménem, protože si nejsem stoprocentně jistý, co by zde řekl, ale určitě bude sám podávat vlastní pozměňující návrhy. Já bych však rád něco řekl ve směru Hauregy, totiž politická korekce je zde velice významná. Určitě by se mnou souhlasil. Systém je méně politický z demokratického pohledu než například 30-40 lety. Politické síly jsou roztříštěnější, um, posouvají se do různých eh, náhodných oblastí a samotný občan nemá až tolik možnost vstupovat. Ano, já jsem pro občanskou společnost, jsem pro nevládní organizace, ale ty vždy budou reprezentovat pouze určité občany pouze. A pokud potřebujeme se pohybovat po oblasti, kde se rozhoduje na politické úrovni a rovněž o tom chceme uvažovat z legislativního pohledu, tak to se musí promyslet samostatně a nevím, zda by to mohlo nalézt místo ve vaší zprávě. Jde mi o to, abychom měli mechanismy, které by neustále znovu nastalovaly rovnováhu která je narušována neustálými srážkami, střety v rámci společnosti. Pokud takové konflikty nemají místo, tak to není společnost, je to spíše hřbitov. No a to určitě si nikdo nepřeje. Mám na vás, pane Hareky, otázku. Když hovoříte o menšinách, tak jste velice opatrně žádnou konkrétně nejmenoval. A já si říkám, máte na mysli etnolingvistické menšiny v rámci toho spektra a za druhé, jak na to chcete jít, protože globalizace vytváří rovněž nové menšiny. E, vzpomínám na manuální zaměstnance, na dělnickou třídu, která je přítomná v mnohých částech světa. No a na ty se často obracejí populisté, ať už je extrémně pravicoví či levicovi. Děkuji. Za EKR tady není Morten a nevidím nikoho. Za ALDE tady máme Majka, nebo jste to vy? Tentokrát jsem to já. Děkuji za úvod eh, této debaty o fascinujícím tématu. Takže jednak je tu potřeba dodržovat eh, základní práva a na druhé straně je tu eh, to malé množství prostředků a možností, které máme k tomu, abychom postihovali eh, porušení základních práv. Kdybychom měli si udělat určitý přehled argumentů ve prospěch změny smluv, tak vaše smlouva by mohla být příspěvkem tímto směrem. Vysvětlím to. Vezměme si třeba podmínky, které uplatňujeme členským státům, když se chtějí připojit k Evropské unii, takzvaná kodaňská kritéria. Tak to, o čem hovoříte vy, jsou, je první část těchto kritérií, politická kritéria, mezi něž patří základní práva. Země, která dnes nedodržuje svobodu tisku, co s ní, co můžeme dělat, abychom ji postihli? Je tu v podstatě naprostá bezmocnost, um, alespoň podle stávajících smluv. Komise se může omezit pouze na to, na velmi úzký, úzkou část legislativy. To znamená, že pokud není tímto členským státem uplatněna či ratifikována evropská legislativa, tak může Evropská unie jednat, ale jinak ne. Proto si myslím, že bychom si měli, měli bychom se vybavit nějakými nástroji, které nám eh, umožní zachování těchto mm, závazků, které na sebe státy přijali, když vstupovali do Evropské unie. Je nic než jisté, že krátkodobě pokud nezměníme smlouvy, tak co můžeme dělat? Máme vídeňské agentury pro lid, základní práva. Tato agentura, to je nástroj, který má být e, k dispozici komisi, ale nemůže sám nějakým způsobem iniciovat něco, musí být to být po konzultaci s komisí. Já myslím, že by měl tento orgán mít možnost se samostatně projevit, když v průběhu monitorování eh, konstatuje eh, nějaké porušení těchto základních práv. Měla by mít agentura možnost sama se zjistit iniciativy a upozornit veřejně na tuto situaci a my bychom pak na tuto situaci mohli reagovat. Protože však toto právo nemá, tak eh, hodně věcí trvá velmi dlouho, než se dostane eh, na veřejnost, než se začne veřejně řešit. Takže proto bychom se měli postavit této, tomuto nedostatku prostředků. My bychom eh, měli využít možnosti našeho, naší pravomoci, k tomu, abychom přiměli agenturu k tomu, aby jednala tím způsobem, který jsem právě popsal. Děkuji. A nyní zaguje Barbara Spinelli. Thank you, pre- president. Eh, děkuji. Začnu srdečným poděkováním. Spravodaj, děkuji za tento návrh zprávy. Děkuji rovněž za dodatečná vysvětlení. Já jsem si ještě v osobním kontaktu um, vyjasnila určité aspekty. Jde o dohodu o lidských právech a po rozsudku soudního dvora. Tady si myslím, že bychom to měli formulovat silněji, tak aby se co nejdříve vše zpracovalo, začlenilo do evropského práva, abychom si eh, opravdu začali vyjednávat o přistoupení EU k Evropskému soudu pro lidská práva. Nejen, že bychom k němu měli přestoupit, ale že bychom už měli začít vyjednávat. Druhá věc, dopady krize na lidská práva a na sociální práva. Co zde můžeme konkrétně dělat? Nejdříve přístup ke Komisi pro lidská práva, ale i e, přístup k sociální chartě. To jsou dvě zcela zásadní věci. Díky nimž budeme schopni i se zabývat dopady hospodářské krize na lidská práva a případně jejich porušování. Další taková pregnantní věc z mého pohledu, totiž mezinárodní smlouvy například eh, fiskální kompakt. U té smlouvy, u toho, co obsahuje, a to zdá v Evropě opravdu máme právní stát a charta základních práv. Tady mám takový dojem, že se často různé věci vykládají různé různě eh, na komisi podle situace. Například pan komisař Katajnen o chartě základních práv a tomu, čemu říkáme European Rule of Law, tam máme určitou výjimku například u toho fiskálního kompaktu a u toho, jak se jedná z řeky při podepisování toho memoranda politici, kteří se snaží eh, bojovat s krizí, se často ocitnou v čelistech mezi úvě, těmi poskytovateli úvěru a státy a lidská práva zůstávají vzadu někde. Mm. Eh, komisař Timmermans například hovoří o tom, že nikdy by nemělo docházet k ignorování eh, právních aspektů toho té primárního respektu pro zákony. Takže tady vidím určitý rozpor. A další věc, občanství, otázka občanství, to je rovněž důležité a i na to bychom zde měli připomenout, zejména nyní, když máme takto silné pokusy zbavovat se migrantů. Pak máme ještě eh, práva odborářská, kolektivní práva. Nemělo by tam docházet eh, například k privatizaci institucí, kde eh, jsou to služby veřejného zájmu, které se pojí s určitými kolektivními právy. Veřejné instituce. I zde bych si ráda vyslechla váš názor. A poslední pan Kastaldo říká předsedající. Grazie. Děkuji. Paní předsedkyně, chci poblahopřát ehm, pan zpravodaj za eh, tuto zprávu. Eh, je to něco, co mi je velmi blízké, protože Mám eh, také několik dalších známých, kteří se velice zajímají o tuto tematiku. A třeba bod 3, eh, který podle mě se dotýká samotného jádra Evropské unie, to znamená unie sociální. Velmi jasně jsme zmínili, že potřeba zajistit, aby evropská legislativa, včetně ekonomické politiky, byla sladěna s kartou základních práv. A to, co právě řekla Barbara Spinelli, je eh, rovněž eh, relevantní. Zřejmě, že mm, situaci, jsme v situaci, kdy jsou eh, základní práva někdy přehlížena. je potřeba, aby všechny naše kroky byly sladěny s cíly, které jsme si vytyčili. Můj osobní pohled na věc je eh, ten, že nevždy jsme byli schopni dodržet cíle, které si Evropská unie původně vytyčila. Dnes dopoledne jsem hovořil o tom, že musíme kontrolovat eh, věc nejenom po věc, eh, z procedurálního hlediska, eh, tedy z věcného hlediska, ale i z procesního hlediska. A tohle je právě velice důležitý nástroj, který nám to umožňuje je to jakási brzda nedostatku soudržnosti. Líbilo se mi to, co jste řekli o demokracii a ochranu menšin. Často existuje v um, parlamentu porozumění, zmatení ohledně toho, jak uh, fungují, funguje náš demokratický systém. Musíme chránit menšiny nejenom v parlamentních shromážděních, ale přímo v, um, v rámci populace. Dále je tu bod 6. Když hovoříte o Evropské občanské iniciativě, jistě bylo by užitečné k tomu mít samostatný pozměňovací návrh a bavit se o tom eh, dá, do, do větších podrobností, že vyžadujeme určitý závazek ostranění ekonomických a byrokratických překážek této iniciativy, což eh, velmi dobře v předchozím bodě osvětlil Georgi Schopflin. Musíme i nadále podporovat tyto iniciativy, iniciativy na podporu základních lidských práv. Pokud nebudou ovšem jasné postihy a sankce, tak eh, to tě stěží můžeme udělat. A existuje riziko, že postupně budou eh, tato práva stále více ohrožena. Budou sice na papíře existovat, ale nedodržov, budou, ne, nebudou dodržována v každodenním životě občanů. Jung. Ramone, asi chcete zareagovat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom velmi stručně. Myslím, že to, co kolegové řekli, to jsou všechno připomínky velmi zajímavé, velmi podnětné. Už jsme hovořili o těchto bodech v průběhu debaty, ale pokud jde o mechanismy, tak ehm, zástupce ALDE to zmínil pan Schöpfling také. A myslím, že ano, mechanismus máme, ale připomínám článek 2 smlouvy, v něm se uvádí, že Unie je založena na eh, právním řádu, právech, demokracii. A pak se hovoří o třetině členských států, nebo v případě, že existuje třetina členských států, většina čtyř pětin při schválení Evropského parlamentu, že za těchto podmínek je možné rozhodnout o jasném eh, porušení ze strany členského státu. Mm, často lidé, kři, po, upozorňují, že po členských státech se vyžaduje splnit velmi náročné podmínky v podobě kodaňských kritérií, ale jakmile jsou jednou členy, tak eh, tím to končí a už eh, se po nich nic nechce. No všem je, mám, je to mechanismus, který zatím nebyl z politického hlediska spochybněn. Eh, Komise Eh, však dělá určité kroky tímto směrem. Připomínám, že máme dokument, který nedávno komise schválila, myslím, že loni. Je to sdělení 2014, 11. března, kde se rozvádí eh, celkově ten postup kontrolních mechanismů v případě interních porušení. Paní Verada, zpravodajka za, za Líbe, ve své zprávě říká, že soudí, že tento mechanismus je nepostačující. A myslím si, že právě tohle je klíčové. To znamená, že musíme jasně říci, jestli ty nástroje, které nám eh, smlouva dává k dispozici, dostačují k tomu, aby členské státy mohly být nějakým způsobem zdisciplinovány, nebo abychom mohli ten jejich, na ten jejich případ veřejně upozornit. Nebudu teď hovořit o konkrétních zemích, ale představme si, že existuje nějaký stát, no, že máme určité předběžné informace na úrovni Evropského parlamentu a že budeme chtít iniciovat určitý, určité řízení za porušení základních práv. Já myslím, že ten mechanismus teoreticky existuje. Hovořilo se tu také o menšinách, to se týká všech menšin, včetně jazykových. Ne, že by ty jazyky sami měly, měly nějaká práva, ale jsou to ti jejich, eh, ti, kteří je používají. Když skupina obyvatel používá nějaký jazyk a není chráněna, tak to je přesně takový případ porušení základních práv. Zdá, že momentálně v Evropě existuje velký počet takovýchto situací různé menšiny, které nemohou mluvit svým jazykem v různých částech Evropy. Je to problematické. No budeme nakonec mít zprávy pro všechny země. Já myslím, že pro jednotlivé státy to myslím, že asi nebude, protože to můžeme, tuto myšlenku můžeme vyloučit z politického hlediska je asi neprůchodná. Takže musíme opravdu si dát teď pozor na všechno, co jsme vybudovali od 50. let, pak v 80. 90. letech. Vlastně jsme vytvořili eh, takový určitý vesmír, určitý kosmos, určitých vztahů. Ale jak to teď bude, když eh, si uvědomíme, že tento Ehm, tento systém je systematicky znehodnocovan. No stejně bychom mohli hovořit o tom, o čem hovořila paní Spinelli. To znamená no, o, otázka vody, která je také velmi důležitá. mnohé z těch kategorií, které používáme, jsou eh, stále více zastaralé. Třeba mně se zdá, že jednak je tu sociální, jakási sociální listina, která nebyla schválena eh, všemi členskými státy, ale většinou ano. Ovšem nestala se součástí základních textů Evropské unie. A já jsem říkal, že musíme tu, tu sociální listinu, listinu sociálních práv zapracovat do eh, toho, eh, do té celko, celé širší soustavy Eh, evropských pravidel. A pak kolektivní vyjednávání. To je dialog, který potřebujeme, musíme ho znovu eh, nějakým způsobem obnovit. Eh, v souvislosti s mm, uplatňováním paktu stability. Pravděpodobně se dá říci, že nadměrná sporná opatření porušují některá práva pracujících. Na druhou stranu některé mm, kroky je, je nutno přijímat. Do toho teď nebudu zacházet, že v konečném důsledku jsou to určitá pravidla, která musíme uplatňovat. <clears throat> Jak daleko můžeme zajít? Nemůžeme zajít dál, než říci, že uplatňování makro, makroekonomických politik v případě některých druhů přizpůsobení by neměla porušovat uh, alespoň uh, ty, ta, ta minimální pravidla um, sociálních práv. A otázka třeba privatizace vody, to narušuje právo na vodu. Podle některých eh, právních interpretací se dá říct, že to tomu tak není, že můžeme zprivatizovat veřejnou službu, ale za určitých podmínek. To je ovšem debata, kterou tady teď nevyřešíme. Maximum, co můžeme udělat, je vydat určité stanovisko, kterém eh, na tyto věci poukážeme a já chci vás všechny vyzvat, abyste předložili všechny pozměňovací návrhy, které považujete za nutné. Jsem si jist, že nakonec budeme mít stanovisko, Eh, které posílí tu stanovisko paní Ferrery. Ano, nacházíme se v poměrně eh, složité situaci, proto ten text byl již před dvěma týdny zaslán politickým poradcům a stínovým zpravodajům. Že maximum skutečně, co můžeme udělat, je mít lhutu eh, v pondělní, to je 20. dubna ve 4 odpoledne. Takže to, to bude naše lhuta ve 4. To je jediný způsob, jak ještě můžeme to stanovisko dostat včas do Libe před hlasováním. A doufám, že to můžete akceptovat. Tím chci tento bod pro tuto chvíli uzavřít. Ještě máme bod různé, k tomu nic nemám. A pak vás chci informovat, že se scházíme 5. Eh, května dvoudenní zasedání. Bude to plný den. A tím toto zasedání eh, končí. Ehm. Děkuji. Well,